je zpráva paní Harkin. Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci eh, v letech 2007 až 2014. A slovo má na čtyři minuty paní Harkin, paní zpravodajka. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci upřímně poděkovat kolegům za konstruktivní spolupráci na přípravě této zprávy. Děkuji stínovým zpravodajům, děkuji eh, všem výborům, které přispěly. Chci zmínit zvláště kolegy v rozpočtovém výboru Jean Poltanen. A eh, Vzhledem k tomu, že naší úlohou je hodnotit činnosti, dopady a přidanou hodnotu EGF a podívat se do budoucnosti, abychom zjistili, jak jaké návrhy máme pro efektivnější a účinnější fond pro přizpůsobení se globalizaci. EGF je malý fond oproti například Evropskému sociálnímu fondu a je to také nový fond. Ale díky tomu máme pocit, že ji můžeme utvářet pozitivně. V této zprávě hodnotíme, jak zefektivnit práci tohoto fondu a učinit jej její lepším a účinnějším, jak pomoci například osobám, které byly propuštěny v souvislosti s globalizací, jak organizovat celý proces tak, abychom reagovali na potřeby pracovníků včas, jak zajistit lepší hodnotu za vložené peníze pro pracovníky i pro daňové poplatníky, jak ty peníze efektivněji vynakládat, jak zajistit, aby existovala relevantní data pro hodnocení výsledku práce fondu, aniž bychom zbytečně členské státy zatěžovali. A co ještě zásadnější, jak pomoci zajistit osobní individuální opatření, která jsou přizpůsobena individuálním potřebám propuštěných osob. Vyjadřujeme s nimi svou solidaritu v těžkých časech, ale také pomáháme v transformaci k trvale udržitelnému zaměstnání. Proč je EGF jiný než ESF například? EGF je zaměřen na pomoc v akutní situaci, je krátkodobější než ESF. A to samozřejmě představuje určité výhody. Vidíme velmi eh, rádi, když vidíme, jak ESF některé státy využijí jakožto pomoc v souvislosti s aplikací EGF. Musíme také pomáhat státům v zajištění eh, synergii mezi EGF a ESI. ESI jsou jako jakýmisi následnými opatřeními tím, že stimulují investice a tvorbu pracovních míst. Jaké jsou pozitivní stránky? Zlepšil se harmonogram díky úsilí na všech stranách komise, členských států, parlamentu a tak dále. Jsou tam zahrnuty osoby samostatně výdělečně činné. Ty mohou získat podporu z EGF. Rozšířil Rozšířil se tedy okruh možných příjemců. A také EGF je součástí sdíleného řízení zprávy fondu. Spolufinancování vzrostlo na 60 více členských států EGF využívá a také e, snížil se objem personalizovaných opatření na 30 a tato aplikace poklesla. Sou, účetní dvůr nám říká, že všichni příjemci z EGF mohli využít koordinovaných individuálně stanovených opatření. Představuje se zhruba 50% a tak, jak si členské státy na fond zvyšují, zvykají, tak se zvyšuje počet přihlášek. Členské státy však EGF nepoužívají dost často a nepoužívají také výjimky. Finanční prostředky eh, kles, eh, klesly určitým způsobem. Implementace rozpočtu představuje pouze 55%, ale zlepšuje se. Eh, koncentrují se žádosti v oblasti výroby, automobilové výroby a také letectví. Potřebujeme specifický přístup k pomoci pracovníkům, kteří byli propuštěni. Ta tak, abychom dokázali reagovat na jejich potřeby individuálně a včas. A členské státy musí zpřístupnit všechny relevantní informace v oblasti EGF a vytvořit cíle pro reintegraci, abychom měřili úspěšnost těchto snah. A co ještě důležitější, EGF musí zajistit přidanou hodnotu pro propuštěné pracovníky, pro daňové poplatníky a pro celou EU, aby mohl pracovat i nadále. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Horkin. A za výbor pro rozpočet má na minutu slovo pan Denano. Děkuji, pane předsedo. Skutečně Eh, eh, hodnocení eh, fondu pro přizpůsobení se globalizaci paní zpravodajky je nesmírně užitečné. My jsme projednávali tuto zprávu ve výboru pro rozpočet a hleděli jsme na stránky zúčastněných stran. Při, konstatovali jsme první věc. Je třeba pomoci zaměstnancům, když jsou propouštěni. Za druhé, fond přichází s hodnocením a posteriori a je třeba, aby se tady zhodnotila podpůrná opatření. Za třetí, a to je ještě důležitější, že by bylo jistě lepší pracovat v oblasti prevence než v oblasti následných opatření v případě dopadu propouštění. A na jedné straně tady máme co dočinění s globalizací. Je třeba počítat s omezením v mnoha oblastech a domnívám se, že dnes si komise uvědomuje tento rozměr a že tady je třeba předložit nové návrhy ze strany komise, abychom mohli pomoci zaměstnancům, kteří jsou dotčeni propouštěním dotčených podnicích a je třeba, abychom umožnili zaměstnancům, aby nebě, ne, naráželi na zeď bez jakýchkoliv opatření. Děkuji mnohokrát a nyní paní komisařka Tyson. Thank you, president. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážený pane předsedo, zpravodajové, vážení poslanci a poslankyně. V první řadě mi dovolte poděkovat paní Harkin a zpravodaji z rozpočtového výboru panu De za pozornost, kterou věnovali tomuto fondu v době, kdy začal fungovat v roce 2007. Tato zpráva, vážení poslanci, je pro nás velice užitečná. Bez ohledu na některá zlepšení v nařízení na období 2014 až 2020, což je pak reflektováno také ve fungování fondu, je zde stále prostor pro další zlepšování a úpravy. EGF je e, nouzový nástroj, který má vlastní specifickou roli. Sdílím váš názor, že ve stávající podobě a s davným rozpočtem nemůže být EGF intervenčním nástrojem pro ztracená pracovní místa v důsledku obchodních dohod EU. Některé problémy zdůrazněné v závěru zprávy účetního dvora a v rámci hodnocení EGF už jsou v stávajícím nařízením vyřešena například využívání fondu EGF na podporu národních příjmových programů bez evropské přidané hodnoty. Předchozí zdlouhavý proces schvalování EGF, který se zredukoval ze 41 týdnů průměrně na maximálně 28 týdnů. A vítám také to, že si ceníte snah komise vyvinout standardizovaný postup pro um, žádosti v systému EGF, fungování elektronického systému výměny dat SFC. Od 3. Eh, srpna 2016 je k dispozici také reportingový modul pro případy EGF a SFC a jsem si jistá, že očekávání eh, vylepšení možnosti reportingu bude naplněno, jakmile tento, tento modul plně zprovozníme. Očekáváme první výsledky stávajícího přeskumu v polovině období EGF na období 2014 až 2020 do konce tohoto roku, což bude pokrývat stávající výjimky, přístup ke kofinancování EGF a k potřebám jednotlivých aplikací. E, rovněž poměrný podíl příjemců nad 55 let byl trojnásobný oproti příjemcům patna, v, eh, v sekci 15 až 24 let. To znamená, že eh, globalizační fond používá také výjimky jako protiváhu těmto tendencím. Je to v podstatě vyjádření solidarity mladým nezaměstnaným lidem a regionům s vysokou mírou nezaměstnanosti obecně. Komise sdílí váš názor, že EGF by měl i nadále poskytovat podporu e, na základě potřeb z regionů, které jsou způsobilé podle iniciativy pro nezaměstnanost mladých. A ráda vám oznamuji, že komise zrovna včera předložila návrh na prodloužení této výjimky, jakožto součást přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce. Beru na vědomí vaše obavy, že eh, pracovníci propuštění malými a středními podniky nemají moc šanci být podporováni z EGF oproti zaměstnancům velkých podniků. Nicméně žádost o financování EGF, ať už pro velké nebo malé firmy, je předmětem národních preferencí. Některé členské státy používají skoro výručně intervenční kritéria článku 4.1a a jiné členské státy, například Španělsko, hlavně používá článek 4.1b. To znamená alespoň 500 propuštěných, eh, zejména z malých podniků ze stejného sektoru, nacházejících se v malém množství regionu. Ráda bych připomněla, že komise navrhla pravidelné přeskumy, přeshraniční výměnu názorů a partnerství na výměnu osvědčených postupů a implementace zkušeností už od začátku fungování fondu. Schůzky kontaktních osob EGF, které komise požádá dvakrát ročně, jsou už zavedeným způsobem, jak si členské státy mohou vyměňovat ehm, osvědčené podstupy. Budeme výměnu informací podporovat i nadále, tak abychom zvýšili vzájemné učení se v členských státech. Děkuji vám za pozornost, pane. A děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Děkujeme, paní komisařko Tajsenová. Děkujeme za vaše vystoupení. A dalším řečníkem je Agnes Jongerius. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Právě v tomto období ekonomické stagnace, zvyšující se globalizace, kdy je nesmírně důležité zasadit se za práva našich eh, občanů, kteří nežijí avšak eh, dobře, jak bychom si přáli. A obchod samozřejmě vždycky sice vedl i k prosperitě, ale zároveň k těm, kteří se nemohou zúčastňovat na této prosperitě a na tomto ekonomickém růstu. Bohužel dochází k velkému nárůstu počtu těchto lidí a my jsme, členské státy, jsme za to zodpovědní, za to, aby skutečně tito lidé měli rovněž důstojný život a právě tento fond je kvalitním fondem pro tuto pomoc. Já jsem velice ráda, že komise vzala v potaz eh, i doporučení našeho výboru a zároveň různých mezinárodních eh, úmluv, eh, které berou v potaz svízelnou situaci lidí, kteří přichází o zaměstnání a proto by mělo dojít k různým restrukturálním procesům, pomoci těmto zaměstnancům a možnost vyjednávat v rámci sociálních plánů jednotlivých podniků, které propouštějí. Já jsem nesmírně ráda, že jsme schopni zlepšit tento fond a že je to skutečně dobré pro ty, kteří ztrácí na globální realizaci. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Tímto jsme vyslechli eh, stanovisko výboru pro mezinárodní obchod a nyní pan Vali, výbor pro rozpočet. Děkuji. Nemáme k dispozici komplexní údaje a proto není možné si udělat přesný obrázek o aktuálním stavu věci. V budoucnu by měla komise zajistit přístup veřejnosti k veškerým údajům, které se týkají tohoto fondu. Je třeba, aby veřejnost měla k dispozici komplexní informace, aby tedy věděla, jak vypadají možné ekonomické perspektivy a jak vypadá situace konkrétních regionů, které jsou ohroženi propouštěním. Pak je také důležité zamyslet se na tom, že pokud někde zavírají podniky, zda to souvisí s tím, že je výroba přesouvána do jiných třetích zemí, anebo zda to může souviset s agresivní daňovou politikou. Mám tím na mysli daňovou konkurenci mezi jednotlivými členskými státy. Podniky, které přesunou svou výrobu mimo EU, by měly platit část těch nákladů. Děkuji a nyní za výbor Regi pan Tamáš Dojč. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jsem zodpovědný za stanovisko pro náš výbor regie a právě proto bych rád obrátil vaši pozornost, dámy a pánové, na tu skutečnost, že tento fond EGVF a ESI, že jsou to fondy, které představují určitou synergii. A všechny tyto synergie bychom měli využít maximálně pro dosažení našich výsledků. Politika soudržnosti přispěla k boji proti negativním dopadům ekonomické krize. A zároveň umožnila udržitelné zaměstnání našich lidí. My ovšem potřebujeme dlouhodobá řešení a právě proto potřebujeme dosáhnout synergii v tomto oboru a využít různých fondů, různých finančních prostředků, které jsou k dispozici. To schvalovací období pro žádosti z tohoto fondu EGF bylo v minulosti 10 měsíců, což je podle našeho názoru příliš dlouhé období opatření, která by zredukovala toto období schvalování, jsou podle našeho názoru a proto je podporujeme. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní to je za výbor FAM paní Blinkěvič. Ir dėkoju pranešėjai už darbą. Europos globalizacijos fondas išties pasitarnavo. Děkuji. Evropský globalizační fond je velice důležitý. Musíme si přiznat, že pomohl celé řadě lidí, kteří přišli v Evropě o práci. Jeho dopad je velice smysluplný eh, v rámci hospodářské a finanční krize, kdy celá řada sektorů čelí problémům a propouští se spoustu lidí. Konkrétně čtyři sektory u nás eh, využili podporu EGF, eh, producenti nábytku, stavebnictví, elektronika a znamenalo to také velkou pomoc pro malý trh, jaký u nás máme. Jako zpravodajka za výbor FEM bych ráda zdůraznila, že pouze jedna třetina příjemců byly ženy, což pravděpodobně souvisí s faktem, že e, zasaženy nejtvrději globalizací a hospodářskou a finanční krizí byly sektory, které zaměstnávají hlavně muže. Ale chci požádat komisi, aby i nadále byla bdělá, aby se nezapomínalo na ženy, aby oni dostávali koordinované balíčky přizpůsobených služeb, které budou plnit jejich potřeby tím nejlepším možným způsobem. Ráda bych také apelovala na členské státy, aby sbírali data na základě pohlaví, tak, abychom mohli hodnotit data o reintegraci žen do trhu práce, tak abychom viděli, do jakých sektorů se ženy dostávají, pak, pakliže hledají kvalitní, bezpečné práce a chtějí-li posílit své podnikatelské schopnosti. Děkuji. Jistě. Tady máme komisařku, která se zasadí o práva žen. A nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny, jako první pan Šogor. Děkuji. Děkuji, jak jsme stanovili včera. Je jasné, že není náhrady za reindustrializaci Evropy dlouhodobě to. To řečeno, v globálním světě mohou e, působit nepředvídatelné síly, jako třeba strukturální změny v obchodních vzorcích, krize, zpomalení ekonomiky v Evropě nebo v jiných částech světa, což ovlivní poptávku, což naopak ovlivní náš průmysl zde. A zde je zásadní, abychom měli spolehlivý nárazník na úrovni EU, který bude chránit naše pracovníky před takovými zásahy. A v tomto ohledu EGF už dokázal svou užitečnost v těch mnoha nešťastných případech uzavírání podniků. Poskytuje totiž pro tisíce zranitelnějších a méně vzdělaných pracovníků záruku zaměstnání. Tato zpráva nabízí komplexní hodnocení silných a slabých stránek tohoto fondu, ale také úspěšně identifikuje mnoho způsobů, jak tento fond do budoucna zefektivnit. Rád bych poděkoval zpravodajům za skvělou spolupráci. Děkujeme, říkal pan předseda. A nyní to bude paní Arena. Please, Je zde modrá karta. Se ochoten přijmout tuto modrou kartu? Děkuji za slovo. Děkuji za příležitost, pane předsedo. Pane Šokore, já s vámi souhlasím, ale rád bych se zeptal na váš názor k jednomu tématu. Ta vyjednávání která byla nesmírně obtížná ohledně TTIP dohod, domníváte se, že, že by to představovalo dostatečná sociální práva, nebo bychom stejně museli využívat eh, tento fond EGF? Eh, e e pokud je o sociální záležitosti, já si myslím, že jsme na stejné straně spektra. My samozřejmě se snažíme zabývat stejnými záležitostmi a snažíme se samozřejmě brát v potaz obavy našich občanů. Děkujeme, říká pan předseda, a nyní to bude za SAD paní Arena. Prosím, děkuji za slovo. Já bych ráda poděkovala Marian Harkin. Já jsem spolu s a ráda bych poděkovala i paní, paní komisařce. Včera hovořila o tom, že NIC budou skutečně prodloužený pokud jde o využívání tohoto fondu pro globalizaci. Takže ještě jednou děkuji. Ano, samozřejmě, že to umožní lidem, kteří přišli eh, o své zaměstnání v důsledku globalizace. V tomto kontextu je zásadní, abychom bránili tento nástroj, který je důležitý. Dokonce bychom ho měli posílit, protože všichni vědí, že samozřejmě, že jsou ti, kteří ztrácí na globalizaci a samozřejmě i ti, kteří vítězí, ale ti, kteří ztrácí, tak prostě těch je víc. A právě proto si myslím, že bychom měli intervenovat více, abychom měli více těchto možností a zároveň, abychom mohli využít klauzely pro mimořádné události. A zároveň prevence, ta je nesmírně důležitá. Já podstatě paní Tyson před chviličkou se o tom zmínila. Hovořila o tom, že tento fond by neměl kompenzovat obchodní politiky. Paní Malstrom ale řekla něco diametrálně odlišného. To znamená, že v podstatě v těchto obecných podmínkách se hovoří o využívání tohoto fondu, aby, se do, aby jsme mohli kompenzovat negativní dopady komerce, obchodu. Když ale děláme určité studie dopadu, tak paní Malstrom tvrdí, že tam žádné negativní dopady nejsou. To si myslím, že je opravdu velice podivné, tyto protichudné názory, protichudné argumenty. Včera, když jsme hovořili o Africe, jsme najednou slyšeli rovněž, ano, není nic negativního, co mělo mělo dopad na zemědělství, ale my víme, že tomu tak je. Pokud to budeme popírat, tak to nemůžeme tomu, proti tomu bojovat. Já si myslím, že bychom to měli uznat a měli efektivně i předvídat takové negativní dopady, tak abychom pomohli jednotlivým odvětvím a ne už pouze těm nezaměstnaným, kteří prostě už poté nemají žádné jiné možnosti. Děkuji. Merci beaucoup, madame la Děkujeme, vážená paní poslankyně. A nyní to bude za EKR pan Gerike. Bohužel není v sále, tedy za frakci ALDE kolega Calvet Chambron. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A ještě jednou bych chtěl rád vám popřát dobré dopoledne. Dnes na plénu mne eh, uslyšíte již po třetí. Děkuji mnohokrát, paní komisořko, že jste se dostavila na naše zasedání. Děkuji vám za vaši práci a také děkuji všem dalším zúčastněním, zejména samozřejmě paní zpravodajce, paní Harkin. Nyní k vlastnímu tématu. Hospodářský vývoj, asymetrické šoky, které se vyvíjí velice rychle, vždy vedou k jisté přechodové době, ve, který, ve které existují ti, kteří z toho mají užitek a ti, kteří ztrácí. A pokud dochází k takovémuto ekonomickému vývoji, tak eh, takovéto situace prostě vždy vznikají. Pomocí našeho evropského modelu chceme pomoci v té přechodové době právě těm, kteří eh, jsou v nevýhodné situaci. A to je správné. Musíme tyto peníze ovšem využívat správně, tak aby skutečně ty regiony, které jsou znevýhodněny, se mohly jaksi zotavit a pracovníci, kteří v nich ztratili práci, se mohli dostat zpět na trh práce. Jaký problém zjišťujeme u tohoto fondu? Myslím si, že fond by měl být zaměřen poněkud více horizontálně. Můžeme rozlišovat mezi tím či oním podnikem, ty, či tím či oním regionem. Eh, tento aspekt by měl být asi zlepšen. Dále je třeba, aby i nadále pracovala Komise pro sociální koherenci. To je velice zásadní věc. Děkuji. Děkuji a nyní za skupinu GUE NGL má slovo paní Bojlan. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Harkin za práci odvedenou na této práci. Chci um, zopakovat, že EGF je celosvětový a velice pozitivní fond. Užívání tohoto fondu se často používá jako kompenzace eh, škodlivého efektu politik Evropské komise. Eh, jsou to politiky deindustrializace a nespoutaného volného obchodu, které vytvářejí nutnost mít něco jako EGF. A nejen, že tyto politiky způsobují ztrátu pracovních míst, ale jejich dopady zahrnují také poškozování práv pracujících a sociální škody. V té zprávě souhlasím s tou výzvou po větší transparentnosti a s tím odkazem eh, přeskumu v polovině období na úrovni členských států, tak aby členské státy mohly hodnotit postup EGF v jejich zemi a mohly identifikovat otázky dost zavčasu, ve kterých budou muset možná intervenovat. Například u nás v Irsku Eh, dochází dlouhodobě k podvyužívání EGF, ukáže se to teprve na konci každého období, kdy se musí peníze vracet, což je nespravedlivé vůči pracujícím, protože oni trpí tím, když se ty fondy nevyužijí správně. Rovněž vítám odkaz na vytváření eh, silnějších pracovních podmínek a pracovně právních vztahů eh, pro komunitní a dobrovolnický sektor, protože tyto sektory jsou nejlépe postaveny, aby hodnotili potřeby tzv. needs a aby eh, jim připravovali náležité příležitosti. Celkově za to je to velice dobrá zpráva a chtěla bych ještě jednou poděkovat Marian Harkin za odvedenou práci na budování konsenzu. Tuto zprávu podpořím. Děkuji. Paní Boylen, je zde modrá karta. Odpovíte? Mistr Chul má slovo. Děkuji vám, pane místo předsedo. Paní Boylen, Souhlasím s, s tím začátkem vaší analýzy ohledně problémů EGF, ale Přijala byste nebo nepřijala byste princip, že samotná existence EGF umožňuje exekutivcům ve velkých korporacích, když zvažují propouštění, že mohou vlastně propustit víc lidí, snížit hodnotu toho propouštění a že jim projdou všechny ty politiky, které oni mají právě kvůli tomu, že EGF funguje. A kdyby EGF neexistoval, tak by tyto firmy musely vyplácet těm lidem, které propouštějí řádné náhrady. Děkuji. Eh, děkuji. S většinou toho, co jste řekl, souhlasím. Samozřejmě jako někdo, kdo byla dlouhé roky odborářka, mé zájmy jsou hlavně na straně uh, pracovníků. Eh, samozřejmě musíme zajistit náležité, náležité náhrady a náležité formy hromadného vyjednávání. A v tomto kontextu změna směru v Evropské unii v souvislosti s obchodem a v souvislosti se vztahem EU s nadnárodními korporacemi, které s pracovníky zacházejí příšerně, tak tady je EGF jediná věc, kterou pracovníci mají a proto, byť nerada, ho musím akceptovat, protože potřebujeme se chytit i toho posledního stébla, například v Irsku, ale jsem si jistá, že to je v jiných členských státech pomoci těmto lidem vrátit se zpět na pracovní trh. Ale samozřejmě je potřeba změnit způsob, jakým EU zachází s nadnárodními korporacemi a jak se staví k tomu odpornému zacházení s pracovníky. Děkuji vám. Teď eh, Monika Vana jménem Zelených. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala paní zpravodajce, paní Hargin, za velmi konstruktivní a cílenou spolupráci. Pro nás zelené je Evropský globalizační fond důležitým nástrojem sociální politiky a politiky pracovního trhu, neboť pomáhá lidem, kteří v důsledku globalizace ztratili pracovní místo a hrozí jim chudoba. Tento fond je jeden z mála nástrojů, pomocí kterým Evropská unie přímo pomáhá občanům, kde se nezaměřuje na ekonomiku, ale na člověka tak, jak eh, by to bylo důstojné sociální unie, o kterou my zelení se snažíme. My zelení podpoříme zprávu a chceme ještě poukázat na to, že jsme rádi, že ve zprávě je také gender impact Impact assessment, tedy hodnocení genderového dopadu, že nám jde o to, aby eh, z fondu EGF měli užitek dlouhodobě jak muži, tak ženy. Dobře víme, že tento fond ovšem nemůže být řešením špatné obchodní politiky či špatných strategií, ani náhradou preventivních opatření, jak to již řekl správně můj předřečník Paul Denano. Ford EFG se ovšem musí zreformovat, ta potřeba je velká. Například je důležité, aby z tohoto fondu měli užitek pracovnice a pracovníci všech členských států, ne pouze ti, kteří jsou nejlépe informováni a pochází z velkých koncernů. Dále je důležité, aby se uzavřely mezery pro členské státy. O tom se zde již také hovořilo, neboť něco, je tady prostě určitá úloha členského státu, které se musí členský stát kopit v rámci sociální politiky a politik pracovního trhu a nemůže to odvalovat na fond EFG. Dále si myslím, že eh, co se týče účetního dvora, tak tam bychom také měli se snažit o genderovou rovnováhu. Děkuji. Děkuji. Děkujeme a za EFTD to bude pan Aker. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, to je eufemismus. To je skutečně eufemismus. A zdá se, že řešení všech problémů v Evropské unii je více peněz, více peněz a více peněz. No, žádná změna politik, žádná změna směru, no to, to rozhodně ne. To my jste vlastně ano, viděli s tou jednotnou měnou, která udělala tolik zla na jihu Evropy a plíží se i na sever. Ovšem vy nechápete, že to jsou to peníze daňových poplatníků, kteří již trpí. Ano, možná zvýšíte čísla HDP, ovšem u nás, v mé zemi, produktivita sice roste, ale mzdy našich lidí jsou čím dál tím menší, protože prostě samozřejmě zde eh, eh, máme neustálý příliv eh, levné pracovní síly, protože máme otevřené hranice. Ovšem je zde další možnost, jak to změnit. Vzít kontrolu do svých rukou. Je zde demokratická revoluce, která se děje. Vidíme zde referenda, vidíme, že k tomu dojde ve všech evropských zemích. Dojde k tomu skutečně. Takže prosím, abyste šli s tímto proudem a abyste opravdu v obchodu měli kontrolu ve svých rukou, abyste měli takové politiky, které odráží potřeby vašich eh, poplatníků, vašich voličů, protože my jsme právě ti, kteří jsou zvoleni našimi eh, občany a voliči. Musíme dělat to, co chtějí oni. A u nás 74 procent lidí um, hlasovalo pro to, abychom měli tyto politiky v našich rukách, abychom omezili eh, propouštění, abychom nemuseli hovořit o těchto balíčcích. Prosím, abyste šli stejným směrem, abyste vzali demokracii do svých rukou, abyste si své lidi opět získali zpátky. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní za ENF pan Zelstra. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nařízení jasně stanovuje cíl tohoto fondu. Je důležité, aby lidé, kteří práci ztratili, opět nalezli pracovní místo. A jedná se o pracovníky, kteří ztratili práci v důsledku globálních změn v ekonomice. Ovšem více než polovina osob, které obdržely peníze z tohoto fondu, nenalezla místo. A globální krize, na kterou je fond napojen, se také již eh, jaksi neodehrává. Jistě, růst v Evropské unii je nízký, v zemích eurozóny ještě nižší než ve zbytku Evropské unie. Ovšem komisa, komise nedodržuje svá vlastní kritéria. Není to úspěch tento fond. Proč se tam dávají finance? To jediné, pro co je fond dobrý, je Evropská unie, protože má pocit, že prostřednictvím fondu získá moc nad hospodářskou, finanční a sociální politikou. A pokud to tomu tak, tomu tak skutečně je, tak je to skutečně velice špatné znamení. Děkuji není za frakci EKR, pan Gereke. Děkuji, pane předsedo. Včera jsme si vyslechli projev o stavu Unie a velmi jsme tady si stěžovali, že Evropa se oddaluje od lidí. A nyní tady hovoříme o formě a působení fondu EFG, což je vzorový příklad toho, co my jako Evropa myslíme dobře, ale často pak špatně děláme. Fond je nástroj, který přichází přímo k občanovi. Ano, je naplánován pro pracovníky, zaměstnance a pro také pro OSVČ, kteří ztratili práci a má jim konkrétně pomáhat při reintegraci do pracovního trhu. Je naplánován pro města a regiony, která byla postižená tím, že se tam zavřel nějaký velký podnik. A e, dostanou se takto do ekonomického šoku. To je, myslím, v pořádku. Ale tady budu citovat e, magazín The Spiegel. Tady se hovoří také o milionech, které nikdo nechce mít. A proto má frakce společně eh, tady doprovází velmi kriticky tu debatu o tomto fondu a říkáme, že fond, pokud má mít smysl, plní se musí zlepšit. Přímá pomoc má smysl pouze v případě, kdy přichází přímo, rychle a ne byrokratickým způsobem. A to, milé kolegyně a milí kolegové, zůstane velkou výzvou ve druhé polovině období tohoto fondu. Děkuji. Děkuji nyní pan Zarianopoulos. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. EGF je fond, který by měl poskytnout propuštěným opět se vrátit na pracovní trh. Ovšem, proč tyto společnosti krachují? Kvůli konkurenci a kvůli tomu, že jiné sektory jsou schopny zneužívat volný pohyb kapitálu od Maastrichtské dohody. To znamená, je to kvůli kapitalismu. A dále je zde určitá obava, obava lidí, že přijdou o své pracovní místo. A to přinesla globalizace. EGF není nějakým zázračným lékem, je to pouze aspirin, který podáváme těmto lidem. Podívejme se, kolik nás stojí nezaměstnanost poplatky a různé příspěvky v nezaměstnanosti, které musíme platit. Především v tomto ohledu trpí malé a střední podniky a Aspirin jim určitě nepomůže. Musíme zajistit skutečně řádné pokrytí v nezaměstnanosti pro všechny naše zaměstnance. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan David Kasa. Já, Děkuji. Pane předsedo, já bych rád poděkoval Marian Harkin za její zprávu. To je velice důležitá kun effettiv. Naturalment hemm fejn wieħed jimpruvja, naturalment il-problema li għandna. Moment, onorevole Casa. Děkuji ještě jednou. Pane předsedo, omlouváme se. Om, omlouváme se. Předseda, nemáme překlad do italštiny, rozhodně ne. Zdá se, že není překlad ani do dalších jazyků. It's okay. Yeah. Funguje to, prosím. Takže ano, hovořil jsem o diskuzi, která proběhla včera ohledně společnosti Caterpillar belgické společnosti. To je právě dobrý příklad využití prostředků do EGF. Samozřejmě, že bychom měli být ještě efektivnější, účinnější, musíme jednat okamžitě, nesmíme dovolit to, aby naši pracovníci museli čekat dlouhé měsíce pro tyto příspěvky z tohoto fondu Hmm, přesto bych rád řekl, že došlo k určitému pokroku ve využívání prostředků z tohoto fondu a rádi bychom, aby členské státy maximálně využívali tohoto fondu, který podle mého názoru v těchto obtížných situacích mohou pomáhat. Děkuji. Ulfskog. Děkuji, paní Ulfskog, SAD. Děkuji, pane předsedo. Je velmi důležité, abychom ohodnotili a zamysleli se nad tím, jak by tento fond mohl být lépe využit pro malé a střední podniky. Otázka, kolik pracovníků musí být postiženo propuštěním dříve, než je možné fond spustit, Eh, myslím, není dobře vyřešena. Například eh, farmaceutická firma z Jižního Švédska Findus je takový podobný případ. Tady nebylo pravděpodobně propuštěno dost pracovníků, takže se stále ještě neví, zda bude možné jim pomoci či ne. Já si myslím, že bychom v tomto měli něco změnit, protože například ve Finsku dochází k tomu, že celá, eh, celá to odvětví je pod tlakem. To je třeba také zohlednit. Měli bychom tedy zvážit, jak využít fond EFG tak, abychom dokázali zmírnit podmínky pro ty, kteř, na které dopadají například negativní důsledky obchodních sporů. Eh, komise říká, že v tomto konkrétním případě není možné pomoci. Parlament to vidí jinak. Je tedy třeba, abychom se shodli na tom, kdy přesně je možné peníze z fondu využít. My jsme se samozřejmě obrátili také na paní komisařku odpovědnou za obchod, na paní Malmström, a ona řekla, že si dokáže představit, že by bylo možné využívat ten fond i nějakým takovýmto způsobem. Eh, zároveň říká paní Malmström, že negativní dopady na eh, podnikání právě z důsledku obchodních dohod by mohly být jistým polem, které by pokrýval tento fond také. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní komisářko. Tento fond eh, který bojuje proti dopadům globalizace, fungoval dobře právě v těchto obdobích, kdy lidé potřebují přeškolit nebo přijdou o zaměstnání. Toto jsou opravdu dobré příklady a nesmíme na ně zapomínat, musíme je vzít v potaz, ale zároveň musíme vyslovit určitá kritická slova vůči tomuto fondu EGF, protože občas byl využíván k tomu, aby kompenzoval například různá opatření v oblasti sociálního zabezpečení na úrovni členských států. A to podle mého názoru není posláním EGF. Ten by měl pomáhat lidem a ne členským státům kompenzovat tyto situace takových situacích bychom měli využívat samozřejmě i jiné finanční prostředky pro pomoc našim lidem. Když se podíváme na možnost opětovného zapojení lidí do zaměstnání, na procenta těchto lidí eh, díky tomuto fondu, tak je to méně než 40%, což jsou malá čísla. Ovšem zpravodajce by velice ráda poděkovala za skvěle odvedenou práci a skvělou zprávu protože si myslím, že to popsala opravdu výborně. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní se dostáváme do části Catch DI. Prvním je pan Hekmar. Děkuji za slovo, pane eh, předsedo, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Zprávo, zpráva paní kolegyně Harkin schrnuje velice dobře výsledky EGF. E. Myslím si, že je tam i místo důležité otázky, a mm, toho, že je zde veliký rozdíl mezi sociálním fondem a fondem, mm, který bojuje proti globalizaci. Ano, doplňují se tyto fondy, to je pravda, a většinou pokrývají stejnou cílovou skupinu, ovšem Eh, jsou to, EGF eh, e je, na, je nástrojem, který může reagovat rychleji, když mají dlouhé období programovací. A právě proto si myslím, že bychom měli provádět synergie těchto eh, fondů, protože ESF by měl být takovým doplňkovým fondem, který by mohl intervenovat tam, kde EGF nemůže intervenovat. Důležité je samozřejmě, abychom reagovali na dlouhodobé problémy, zlepšovali kvalifikaci našich občanů. Ovšem, pokud pokud jde o hodnocení lidí, využí, eh, eh, kteří, kteří využili tyto prostředky z EGF, tak víme, že hodnotí tyto možnosti docela negativně. A na tom bychom ještě měli pracovat a zlepšit to. Děkuji. Gresku má slovo. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rád vystoupil, protože eh, jsem zvláštním zpravodajem za výbor pro rozpočet za socialisty právě k návrhu tohoto fondu. Já jsem byl často zpravodajem u různých návrhů v tomto ohledu a dovolte proto několik nápadů. Měli bychom snížit Eh, ten, eh, tu prahovou hodnotu, pokud jde o počet eh, mm, propuštěných, tak aby mohly malé a střední podniky využívat tyto prostředky a zároveň by se byla určitá uniformnější, uniformnější způsob využívání prostředků z tohoto fondu, protože některé státy ho využívají více než jiné. To znamená, že komise by měla dostatečným způsobem informovat o mechanismu tohoto fondu, o tom, jak se využívá. Je to fond, který by měl bojovat proti nezaměstnanosti zaměstnanosti. A právě proto bychom měli dostatečně financovat tento fond. Je to rychlá, měla by to být rychlá reakce a pomoc lidem, kteří trpí globalizaci, ale zároveň byste měla existovat i určitá dlouhodobá reakce. Pan Marias má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl vytvořen, aby poskytoval pomoc pracovníkům, kteří přišli o práci kvůli velkým strukturálním změnám a kvůli hospodářské a finanční celosvětové krizi. Ten fond měl 500 milionů euro k dispozici, přičemž v nedávné době dostal zelenou pardon, eh, dal zelenou pomoci eh, supermarketu Larissa v Řecku, odkud byli propouštěni pracovníci. 26. dubna jsem já napsal eh, dopis dotazující se komisi zda, by posky, zda je finanční pomoc pro eh, supermarketový řetězec Larisa skutečně nutná eh, vzhledem k tomu, eh, k jakému propuštění tam dochází. Teď kolegyně Tomc. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já eh, sleduji, co se děje s tímto fondem, monitoruji změny, jakými tento fond prochází. Na začátku byla pravidla pro tento fond velice rigidní, ten fond se týkal pouze velkých firm, ale teď ten fond mohou využít dokonce i osoby samostatně vydělečně činné. Samozřejmě v této oblasti jsme neudělali dostatek, je potřeba ještě více flexibility a možností přizpůsobení. Jsem přesvědčena, že malé a středně velké podniky ani nadále nemají dostatečný přístup k tomuto fondu, alespoň ten přístup není dost otevřený. Firmy v členských státech jsou velice důsledné při využívání tohoto fondu a mě je velice líto, že pouze z mé země ze Slovenska byla, byla kladně e, zhodnocena pouze jedna žádost, takže prosím Kobisy, aby se to celé odbyrokratizovalo, aby přístup k těm penězům byl snazší. Děkuji. Děkuji, ukončili jsme um, proceduru Catch the Eye. Nejprve paní komisařka, poté paní zpravodajka, takže paní Tyson, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně. Chtěla bych ještě jednou ocenit práci paní zpravodajky, chtěla bych poděkovat parlamentu i jménem komise za hodnotné podněty pro další zlepšení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je potřeba tento fond přizpůsobit co nejlépe podle právního základu vůči těm měnícím se potřebám evropského trhu práce. Dnes Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci nemůže být používat pro předjímání dopadu globálního obchodu. Je navržen tak, aby reagoval na konkrétní už vzniklé situace, jako například zavírání továren. Můj osobní názor je, že předjímání prevence je vždy lepší než jaksi náprava škod. Proto je logické, aby obchodní politika, politika byla koordinována se sociální a průmyslovou politikou, tak abychom naši ekonomiku připravili včas na změny, které odstartují nová obchodní partnerství. Eh, dnes, jak víte, příprava obchodních dohod zahrnuje také studii dopadů v sociální oblasti. Obchodní dohoda samozřejmě musí generovat celkově vzato pozitivní bilanci pro oba partnery, ale v rámci toho globálního pozitivního dílu se nevylučuje, že v některých sektorech může dojít k vývoji negativnímu. A v tomto ohledu sdílím názor paní Malström, že je něco potřeba udělat s řešením možných negativních dopadů globálního obchodu na specifické sektory. A jak jsem řekla, EGF ve své stávající podobě se k tomuto nehodí. Vážení poslanci a poslankyně, chci vás ujistit, že, jak řekl váš předseda, já zajistím, aby pro všechny politiky byly eh, používány vhodné genderové indikátory, abychom respektovali genderovou rovnost, zejména na trhu práce. Milí poslanci a poslankyně, samozřejmě Budeme dále reflektovat podněty ve vaší zprávě při přípravě právního základu pro fungování EGF po roce 2020. Děkuji vám za pozornost, díky pane předsedo, díky poslanci a poslankyně. Děkuji vám. A teď má slovo paní zpravodajka, paní Harkin. Thank you, Děkuji, děkuji pane předsedo a ráda bych poděkovala všem kolegům, kolegyním za tuto opravdu velice aktivní rozpravu. Já nebudu schopná reagovat na všechny body, které zde zazněly, ale alespoň několik. Vy jste, paní komisařko, říkala, že to nemůžeme využívat jakožto intervence v případě různých obchodních dílů a ztráty pracovních míst. Mnoho kolegů se o tom zmínilo, například paní Arena, která <clears throat> s tímto způsobem vlastně poukázala na to, co řekla paní Malstrom, paní komisařka, v podstatě řekla, že častokrát těch málo, těch 150 milionů by nám mohlo v této situaci velice pomoci. Ano, anticipovat změny, manažovat změny, to je velice důležité. A zároveň rozšířit naše uvažování a podívat se na to, zda ty preemptivní akce by mohly být ještě efektivnější. Někteří tvrdí nebo hovořili o tom, že zaměstnavatele to využívají proto, aby se vyhli svým povinnostem systém. Já si nejsem úplně jistá. Já, členské státy prostě musí zajistit, aby daný podnik musel splňovat veškeré právní povinnosti v této oblasti. Samozřejmě my můžeme požadovat, aby to byly rozsálejší požadavky, ovšem to je jiná věc. EGF ale by nemělo nahrazovat tuto odpovědnost společnosti. Je to solidární mechanismus Evropské unie a skutečně by zaměstnavatele z toho neměli těžit. Jsem ráda, že jste se zmínila i o návrhu rozšíření rozšířit výjimky v rámci, NIC, protože toto je vlastně nová cesta GG. My jsme neměli ještě čas hodnotit analýzu dopadu tohoto nástroje, musíme ale zajistit, aby ta opatření skutečně byla přesně připravena, ušita na míru a právě proto jsme připravili i pozměňovací návrh, tak abychom zajistili komunitní účast eh, v eh, těchto eh, aktivitách. A to si myslím, že by mohlo zlepšit využívání NIS. Vy jste se zmínila i o výjimkách pokud jde o články 4.1a, 4.1b. Ovšem máme zde i 4 dvojku. To jsou výjimečné situace pro malé um, trhy. Já jsem se chtěla zeptat, zda tam jsou nějaké výhrady. Já doufám, že ne. A jsem velice ráda, že, ehm, ehm, že, že se o tom zmínili i uh, mý kolegové, že ne všichni mají stejný přístup k těmto prostředkům. Já jsem velice ráda, že tento text představuje kompromis, že to bude implementováno a skutečně doufám, že to zlepší zlepší EGF a že to zlepší pomoc našim, našim um, pracujícím, kteří přišli o zaměstnání kvalitnějším a rychlejším způsobem. Děkujeme, vážená